Uh, ladies and gentlemen, Vážené kolegyně, vážení pánové, vážení kolegyně, vážené kolegyně, zahájíme dnešní schůzi výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Na začátek bych vám ještě chtěl vysvětlit, že na žádost zpravodaje pana Ferreiry je bod který se týká modré ekonomiky z deváté hodiny posunout. Dnes o tomto bodu vůbec mluvit nebudeme. Tento bod byl tedy stažen z pořadu jednání na žádost zpravodaje. Já jsem tedy tento bod zrušil a z toho důvodu začínáme 9.30. Bod o modré ekonomice bude na pořadu jednání na konci května. A teď se dostáváme k bodu Ekonomika založená na datech. Spravodajkou je paní Barbara Kapel. Takže začínáme dnešní schůzi v 9.30. Ještě co se týče pořadu jednání, chci říct, že kromě toho bodu 5 máme ještě bod 6 a bod 7. A ten bod 6 a 7 se prohodí. A bod 15, zpětná vazba o Bereku, se bude probírat ještě před bodem 7. A všechny ostatní informace máte ve svých složkách. Prosím, komentáře. Ano, děkuji, pane předsedo. Jak je to tedy s, tou, s tím tématem modrá ekonomika? To téma bude odsunuto a jak to bude s hlasováním? Já už jsem právě vysvětlil, že tento bod byl posunut. Důvodem bylo to, že nebyly k dispozici verze ve všech jazycích, takže z toho důvodu jsme se rozhodli, že ten bod odložíme. A bylo to na žádost zpravodaje který eh, toto všechno ověřil a navrhl odložení. Pokud už nejsou žádné další komentáře, tak můžeme návrh pořadu jednání v tomto znění schválit bez dalších změn. Dále. Sdělení předsedy. <clears throat> Evropská občanská iniciativa, iniciativa na zastavení vivisekce byla předložena k posouzení Evropskému parlamentu. Iniciativa, Evropská občanská iniciativa usiluje o to, aby byla eh, zrušena směrnice o zvířatech určených k vědeckým účelům. A tato iniciativa žádá, aby zde byl nový návrh, který eh, bude eh, se věnovat tomuto tématu pokusů na zvířatech. 11. května tohoto roku se uskuteční slyšení na toto téma. Bude to tady velice brzy, bude odpoledne od 3 hodin eh, od 3 do půl sedmé, zde v této budově Jan 4Q2. A ITRE je tam co by přidružený výbor. Hlavním výborem k tomuto tématu je výbor AGRI. Další sdělení předsedy. Včera jsem obdržel informace, respektive dotaz. Ehm, jedná se o otázku k předložení radě. Tuto otázku předkládá pan Termes. Pan Termes ještě neobdržel reakci eh, v příslušné lhůtě, která měla být eh, splněna podle článku jednacího řádu 130 a 131. Navrhuji, abychom tento bod, toto téma dali na příští pořad jednání na další schůzi našeho výboru ITRE. Um, uh, well, colleagues, uh, next point. It's uh, point. Uh... Další Bod na pořadu jednání je schválení zápisu ze schůze, která se konala 23. až 24. března. Pokud eh, nikdo nebude mít žádné komentáře, tak zápis ze schůze bude považován za schválení. Nejsou žádné komentáře, děkuji. Takže nyní bod 5. Ekonomika založená na datech. Takže téma Takže máme zde téma. O cestě k prosperující ekonomice založené na datech. Spravodajkou je paní Barbara Kapl. Máme zde projednání otázky k ústnímu zodpovězení a návrh usnesení. Chtěl bych vás ještě na začátku informovat, že jak ta otázka, tak i usnesení je v reakcí na sdělení Evropské komise nazvané Na cestě k prosperující ekonomice založené na datech. Návrh usnesení se týká zejména takzvaných dat velkého objemu, což je také spojené i s tématem jednotného digitálního trhu a má to velký potenciál. Můžu vás ještě předem upozornit na to, že je velice důležité, abychom na tuto diskusi mohli věnovat 45 minut, jak bylo plánováno, a také bych vám ještě mohla říci, že paní Kapl na začátku bude mít pět minut, dále koordinátoři každý tři minuty a potom dvě minuty na mm, projevy poslanců, kteří se budou hlásit o slovo a nejprve dávám slovo paní Barbaře Kapo, Prosím. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, dobré ráno. 6. května jsem předložila tento návrh na téma na cestě k prosperující ekonomice založené na datech. Je to téma, které je nadmíru důležité jak pro průmysl, pro malé a střední podniky, pro start-upy a pro celou občanskou společnost. Mí zpravodajové mě při vypracovávání tohoto návrhu byli velice nápomocní a chci jim za to poděkovat. Děkuji Michailu Bonimu, panu Tošinovskému, Davidu Borelimu a dalším, kteří přišli eh, s impulzy, které se mohla zapracovat. Stejně tak děkuji ostatním, kteří mi v minulých týdnech poskytli velkou podporu, abychom ty návrhy, které jsou ve zprávě, mohli probrat. Stejně tak eh, mý asistenti velice pilně pracovali na tom, aby ten návrh vznikl. Propojení těch velkoobjemových dat, big data, nabízí spoustu nových možností, nových obchodních modelů, zřetězení a má to všechno velký dopad na výzkum a vývoj. Lze z toho profitovat, lze to aplikovat v mnoha oblastech, veřejná bezpečnost, pojištění, banky, strojírenství, automobilový průmysl, zdravotnictví a tak dále a tak dále. Hovoříme-li o, těch, tě, o těchto big data, je to uh, čtvrtá průmyslová revoluce. Průmyslový internet ve Spojených státech je podporován IBM, Cisco, Intelem a obecně můžeme říct, že internet věcí, tedy srůstání předmětů všední spotřeby, postupuje. Google nebuduje auta, aby je prodával, ale aby tam zapojil telematiku a na tom vydělával. Amazon vydělává použitím cloudu, Netflix, nová americká forma, firma, které není ani tři, nejsou ani tři roky, vydělává přes internet 35%, Deutsche Bahn také vydělává. Tedy big data je v podstatě nová ekonomická oblast, která poskytuje neomezené možnosti, ale dnes v Evropě nejsou technologie a infrastruktura tak, aby bylo možno to regulovat v jednotném rámci a aby bylo možno data chránit. Abychom ničeho takového dosáhli, existuje spoustu možností. Jsou tedy přece hlavně konkurenční výhody, které jsou veliké rozhodnutí, které budeme přijímat, mohou znamenat produktivitu zvýšenou o 5 až 6 1,9 růstu ročně a velký nárůst počtu pracovních míst. Přes 30 se očekává nárost v příštích pěti letech, tedy 10 000 nových pracovních míst celkem do roku 2020 velký počet pracovních míst tento obor Big Data znamená velký růst. Ročte to sedmkrát rychleji než trh informačních technologií. Samozřejmě jsou tu i velké problémy, i o nich hovoří má zpráva. Chybí totiž obecně povědomí, jenom 1,7 desetin procenta firm využívá tyto big data. Velká většina to nevyužívá vůbec. Už jsem říkala, problémem je bezpečnost dat a ochrana dat. To je třeba uh, mít pod kontrolou kyberzločinnost je velké riziko. K infrastruktuře jsem řekla rozbo, rozvoj širokopásmového spojení, cloudová infrastruktura, to je požadavek, která už je ve zprávě z roku 2013 Pia de Castilla. Je tady tedy ten potenciál cloud computingu. Do roku 2020 by Evropa potřebovala 34 miliard eur investovaných do širokopásmového internetu, 21 z toho by mělo jít z veřejných zdrojů. 92,4 miliard eur bude potřeba eh, k tomu, aby se získaly z nových iniciativ, aby narostl nový Evropský strukturální fond. ten k tomu má přispět velkým objemem. Už jsem řekl, v Evropě byl velký standard BSM, to byla technologie 2G, dnes už máme 5G technologie a je nutné, aby Evropa v oblasti standardů dohnala. Často není místo pro inovace, chybí infrastruktura, chybí peníze. To ale znamená, že s tím ztrácíme krok. Je třeba uh, podporovat i vzdělávání v této oblasti, nedostává se expertů, o tom ta zpráva také hovoří. Máme, bych, máme tady dostat odpovědi od komise, jak si při, představuje, že k tomu bude přistupovat. Mohu pokračovat, prosím? Prosím, už se chvíli tak závěru, prosím. co Tedy následující otázky které plynou pro komisi a měla by je ústně zodpovědět. Jak komise bude přistupovat k vytvoření konkurenceschopného trhu big data, jaké právní perspektivní rámce komise chystá a zároveň jak chce zajistit ochranu dat při dynamicky se rozvíjeném trhu, jak se bude povzbuzovat povědomí malých a středních firm, aby se angažovali v oblasti big data jak se budou podporovat evropské firmy v tom, aby mohly získat dominantní pozici, jak se vytvoří na trh orientované normy a standardy, tak aby se zajistilo, eh, že se podaří překonat rozdíl mezi soukromými a veřejnými daty, aby byla respektována ochrana dat. Jak se budou možnosti služeb vylepšovat v Evropě, co tady bude dělat komise proto, aby služby jako zaklíčování a propojení byly bezpečné. Dále otázka vzdělávání, to je sice otázka národních států, ale jak tady komise bude dávat impulzy a podporovat iniciativy tak, aby členské státy mohly zahrnout toto téma do svých národních vzdělávacích kurikulí. Děkuji. Děkuji za všechny tyto komentáře a nyní stínový zpravodajové. Nejprve pan Bonion za skupinu EPP. Děkuji za slovo, pane předsedo. Zaprvé bych chtěl poděkovat paní Barbaře Kapel za vynikající a inspirující práci. Musíme se zabývat eh, výzvami, které souvisí s využíváním těchto velkoobjemových dat. Musíme také definovat určitý rámec, jak regulatorní, tak neregulatorní data velkého objemu sebou nesou různé mm, obavy, musíme lépe chápat kontext a má to určité dimenze. Za prvé, propojenost, konektivita. Potřebujeme dobrou infrastrukturu, eh, dobrý internet, technologii 5G, také různé analytické technologie, které eh, také vyžadují i infrastrukturu s vysokokapacitními počítači a dobrými možnostmi zálohování a uchovávání údajů. Dále jsou zde speciální platformy a jejich charakteristiky musí být neutrální, přístupné, otevřené pro spravedlivou hospodářskou soutěž a také pro možnou vol, volnou volbu spotřebitelů. Musíme také podporovat soukromé investice do, ne, do sítí, do infrastruktur. Také jsou zde důležité patenty, které jsou důležité i pro podporu eh, výzkumu a vývoje. Eh, potřebujeme také e, se zabývat otázkou normalizace. Do e, odstavce 15 jsem zavedl pozměňovací návrh, aby se zlepšila rovnováha a kde usilujeme o standardní patenty. Dále, dostupnost. Přístup ke zdrojům údajů je zásadní, souvisí s problémem vlastnictví e, jiných údajů, obchodních údajů, veřejných údajů. Jsou zde zapotřebí jasná pravidla a zároveň také i pravidla pro sdílení údajů. Pokud zde má být ekonomika založená na datech, musí zde být dobré sdílení údajů. Pak je zde také nutnost zaručování e, ochrany osobních údajů. Sdílení údajů a ochrana údajů se musí řídit e, samotnými konečnými uživateli. Musí zde být e, společnost založena na důvěře. Musíme zde mít také poučené spotřebitele a občany. Dále interoperabilita. To je zásadní pro široké využívání napříč sektory a napříč členskými státy. Interoperabilita je základní rámec k tomu, abychom mohli využívat eh, toky údajů. Musí zde být jasné, jasná pravidla pro přeshraniční výměnu a také pro volnou výměnu údajů mezi občanskou a obchodní společností. Dále Zpracování údajů přináší nové možnosti pro personalizaci služeb i zboží a to je také základ digitální ekonomiky a je to také velká změna na trhu. Vyžaduje to i změny fungování trhu. Evropa musí zajistit, že zde budou také vyškolení lidé, kteří budou znát všechny postupy a technologie k tomu, abychom mohli využít všechny eh, výhody, které sebou přenášejí tyto data velkého objemu. Dále veřejný eh, veřejná sféra. Musíte být zde otevřená vláda a zpráva, participativní demokracie a občané také musí být zdrojem eh, poznatků pro vládu, takže to souvisí s tou elektronikou v politické zprávě. Dobře, děkuji. Nyní pan Soru za SAD. Grazie, presidente. Pochi sekundy, per provare a commentare un... Děkuji, pane předsedo. Jenom pár vteřinek pokusím se probrat téma, které je nadmíru složité a velice rozsáhlé. Děkuji paní Kapl za vynikající práci, kterou odvedla je to velice dobrý základ pro zahájení diskuse. Už bylo řečeno, že ekonomika založená na datech je nová možnost pro evropskou ekonomiku, evropskou společnost. Mohlo by to vést k tomu, že by se opět rozběhla ekonomika. Jedná se tady i o zprávu, jde tady o výzkum, vědu, rozvoj, jde tady o to, aby rostla počítačová kapacita, aby stále rostoucí možnosti byly poskytovány za stále nižší ceny. Software může analyzovat spoustu údajů, tak to v minulosti samozřejmě nebývalo. Jede tady i o syntézu s modely pro chápání. V minulosti tomu tak nebylo, často to bylo považováno za nemožné. Je tady i machine learning software, software, který se sám učí nové věci. Jde o to získávat data, ale znamená to nejenom získávat data. Big data znamená, že když těch dat je mnoho, tak eh, rostou víc než proporcionálně. Je to exponenciální křivka a tato evropská data bude možno potom schrnout, vzít dohromady a vyčíst z nich ještě něco dalšího. Z toho plyne spoustu otázek. Chci zdůraznit hlavně jeden aspekt. Vede to nejenom k pozitivním možnostem a šancím pro vládu, pro společnost, pro administrativu, pro firmy, ale vedou, plynou z toho i nová rizika. Tam, kde firmy sbírají velké objemy dat, tak to je něco, co v minulosti bylo nepředstavitelné. Samozřejmě, že známe firmy, které vědí o Evropě víc, než o ní ví Evropská komise vědí víc o milionech evropských občanech než evropské instituce. Ví ty firmy, co lidé dělají, co dělali včera, kde včera byli a dá se předvídat, co budou dělat zítra. Tyto údaje, tato data agregovaná data, komu ona vlastně patří? Patří té jedné firmě nebo je to takzvaně společné dědictví evropské společnosti? A pokud ano, tak by nám měla být k dispozici, tak abychom je mohli využít pro firmy, pro zprávu, pro administrativu. A nebo je třeba to vnímat tak, že to je skutečně vlastnictví té jedné firmy. A pak ještě další příklad, který je stejně známý, ale málo se na něj soustředíme. Facebook. Facebook jenom jako pojem. Víme vlastně vůbec, jaké přesné vědomosti a znalosti o nás jsou k dispozici přes to, co tam zadáváme, jakou moc to nad námi má tím jsem se dostal nakonec. Doufám, že Evropský parlament s tou diskusí u konce ještě není. Pan Tošenovský, EKR. Já bych chtěl velmi ocenit eh, otevřený přístup eh, paní zpravodajky. Eh, setkání s ní a diskuze určitě se jí podařilo mnoho věcí těch, těchto věcí zapracovat do, do materiálu a velmi si toho vážím Myslím si, že paní zpravodajce se velmi dobře podařilo vystihnout velkou příležitost eh, pro eh, celý rozvoj této oblasti a hlavně pro ekonomiku Evropy, protože eh, se ukazuje, že zpracování dat a obrovský náliv informací je skutečně velkou, velkou výzvou, jak se, s tímto, jak se s tímto do budoucna srovnat. Jsem přesvědčen, že skutečně dnes máme na stole velmi dobrý základ pro ústní otázku a usnesení a e, myslím si, že paní Barbaře Kapl se to skutečně velmi, velmi dobře podařilo. Je zde několik bodů, které bych chtěl podtrhnout a e, ona je uvádí a chtěl bych je možná ještě zvýraznit. E, využití big data je úzce spojeno s potřebou investic do výzkumu, vývoje a hlavně podpory robustní infrastruktury a navazuje to na mnohé jiné materiály, které již jsme tady právě ve výboru měli a jsou zpracovávány a byly zpracovány tak, aby k té podpoře došlo, protože zde se ukazuje, že právě to je oblast velmi dobré spolupráce na, na unijní úrovni. Myslím si, že je velmi důležité eh, upozornění na širokopásmový internet, protože bez tohoto velkého a silného kanálu propojovacího Eh, bude velmi těžké zpracovat skutečně ten obrovský náliv eh, dat, která jsou zpracovávána a předávána, aby byla využitelná. Proto bych chtěl možná i zdůraznit eh, podporu supercomputingových center, protože tyto obrovské objemy dat znamenají speciální přístup vůbec zpracování těchto dat Eh, bude velmi náročné a i z programů, které se spouštějí na evropské úrovni, a to připomenu snímkování z kosmu, jako je systém Kopernikus, kde víme velmi dobře, že bude složité tento, tento objem zpracovat. Velmi bych tedy ocenil tento materiál, těším se na další spolupráci a myslím si, že to je jeden z velmi důležitých důležitých kroků i pro nejbližší setkání s panem komisařem Ancipem a ještě jednou děkuji paní zpravodajce, že se jí podařilo tento materiál tak dobře připravit, přičemž se jedná o skutečně obrovský, obrovský problém a obrovské množství informací. Děkuji, pane předsedo. Uh, thank you. Colleague, thank you, Evžen. No, děkuji. Děkuji, Evžene. Nyní paní Kalas za ALDE. Děkuji za slovo. Děkuji. Chtěla bych poděkovat rovněž paní zpravodajce, paní Kapel, za tuto zprávu. Obecně mohu říci, že podporuji tuto zprávu, protože eh, tato data velkého objemu opravdu představují velké příležitosti pro evropskou ekonomiku i společnost. Zároveň tato data jsou také novou technologií, které vyžadují investice, takže politikové eh, musí vyslat signál společnostem, že je dobré, aby investovali, že je užitečné, aby investovali do dat velkého objemu. Také by zde mohl být vytvořen speciální jednotný trh pro eh, data, tam by spadaly třeba cloud computing a další věci. Vím, že v té zprávě se hovoří o celé řadě eh, otázek, ale musíme jasně říci, co je zapotřebí právní rámec, který vyjasní celou řadu věcí, které teď eh, zabraňují dalšímu rozvoji dat velkého objemu a také musíme odstraňovat různé překážky, které zabraňují rozvoji tohoto sektoru. Eh, vlastnictví dat, přenositelnost dat, eh, ukládání dat, otázka transparentnosti a další. To je pouze několik věcí, které jsem chtěla vypíchnout. Třeba článek 10. Zde se hovoří o nových algoritmech, že se mají lépe podporovat nové algoritmy. Já nevím, jestli je to úplně správné, takže pokud, protože pokud zde zmíníme jednu věc, tak musíme zmínit i tu druhou. Dále, vytváření regulačního prostředí. I zde bychom to měli ještě vyjasnit, protože regulační prostředí, které eh, vytváří rovné podmínky pro všechny. Co se tím tedy myslí? Jde o to také, aby se tím nenarušily nějaké tradiční hospodářské sektory. Také je třeba vytvoř, vypracovat platformu na evropské úrovni pro sdílení informací o těch velkoobjemových údajích. Evropská komise by měla zajít ještě dále Měla by například eh, také působit jako lídr. Vím například, že v USA eh, provedla vláda prezidenta Obamy 90-denní Eh, takový přeskum této oblasti, aby si plně uvědomila výzvy a příležitosti této ekonomiky dat velkého objemu. Takže je důležité, aby i Evropa v tom byla jakýmsi lídrem a aby nastavila dobré podmínky, aby se tyto nové technologie mohly rozvíjet. Děkuji za spolupráci při této zprávě, paní zpravodajce. To je vše. Děkuji. Ano, děkuji, říká pan předseda. Další paní Cornelia Ernst Gue. Herzlichen Dank. Děkuji. Nejprve můžeme konstatovat, že pokud jde o big data, tak to je vlastně jeden z největších faktorů růstu v tomto století, možná tisíciletí. A pokud se nad tím zamyslíme tímto způsobem, tak je zřejmé, že už tady v podstatě vidíme eh, něco jako zlatou horečku, jak v Kolorédu. A eh, že v podstatě se to tam rozbíhá v neuvěřitelným způsobem. Já to říkám tak trošku symbolicky. A tady nejde o to, že bych chtěla znevažovat ty obrovské možnosti. My samozřejmě to tady potřebujeme ve výzkumu, v dopravě a tak dále, ale jak to bývá vždy, je tady také etická stránka, o té musíme hovořit. I technika má svou etickou stránku. Co se stane ze soukromí? když eh, se tedy pustíme do tohoto tématu. Já eh, tady chci zmínit určité pochybnosti a chtěla bych tady přečíst něco eh, z Voche, Ehm, tam se představují vlastně takové začínající podniky v oblasti big data a v tom jednom eh, ten podnik slibuje nejenom, že dříve zanalizuje vztahy k zákazníkovi a že dokáže předpovídat, jak se zákazník bude chovat, například může identifikovat zákazníky, kteří eh, jsou vlastně eh, krátce předtím, než ukončí nějaký vztah s jiným obchodníkem a vlastně se chystají zahájit nový vztah vztah. Takže je zřejmé, když se nad tím zamyslíme, že to opravdu není jednoduché. A jde o to, jak je to se soukromím a vlastně to, eh, ta možnost sám si určovat, co se stane s mými daty. Eh, je to vůbec únosné? Já si myslím, že to musíme zachovat, eh, tyto možnosti. A, a s ohledem na tento aspekt, bod 5 nemůže zůstat v té podobě, jak tam je. Tam se upozorňuje na to, že ochrana údajů a šance v souvislosti eh, s big data eh, se vlastně nemohou vzájemně vylučovat, eh, ale proč je to tady takto vyjádřeno? Musí to být v souladu. Jde o osobní údaje, o kterých tady hovoříme. Ty já mám na mysli a ty musíme chránit. A máme k tomu také evropskou legislativu. Je potřeba zajistit, aby v této věci, na této úrovni, evropské právo bylo eh, respektováno a samozřejmě i vnitrostátní právo. A proto bych chtěla jednoznačně upozornit na to, že potřebujeme nejenom usnesení eh, na eh, téma o cestě k prosperující ekonomice, ale potřebujeme také něco, co by se jmenovalo big data a soukromí. To je nezbytné. I když, jakožto ten, kdo tady zmiňuje ty pochybnosti, eh, tak možná řeknu něco, co je s tím v rozporu. Tady nejde o to, abychom tady vlastně eh, podpořili geniální techniku, abychom vytvořili infrastrukturu a tak dále. To si myslím, že je důležité, ale musíme si také položit otázku, jakou roli tady hraje člověk. A proto jsou rozhodující otázky ochrany údajů. Já si myslím, že eh, musíme se zamýšlet také nad tím, jak zajistíme ochranu údajů. Děkuji. Mač, madam. Děkuji. Nyní pan Tamburáno za skupinu EFDD. Hmm, ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, zde místo stínového zpravodaje, který je na jiném výboru takže jsem byl požádán, abych prezentoval jeho stanovisko ke zprávě paní Kapo. Jsme přesvědčeni o tom, že je důležité eh, vyřešit tuto otázku velkých dát eh, v dlouhodobém horizontu. Musíme se zamyslet nad výzvami, které toto téma přináší. Myslím si, že ta otázka k ústnímu zodpovězení se týká zásadních věcí. Je důležité uvědomit si celý kontext, čímž je jednotný digitální trh. Jsou zde různé pozměňovací návrhy, které se právě týkají této oblasti a musíme je brát na vědomí. Děkuji. Ano, dobře, děkuji, říká pan předseda. Takže teď jsou ještě zde další poslanci, kteří chtějí vystoupit. Nejprve paní Werner. Já vielen Dank, Herr Vorsitz. Děkuji, pane předsedo. Já také velmi vítám, že tady můžeme uh, Eh, schrnout v tomto usnesení naši představu eh, o tomto tématu a eh, já si myslím, že je to tady velmi dobře pokryto a i také to, že jde hodně o malé a střední podniky, to si myslím, že je důležité, že to je správné, ale přes veškerou euforii nesmíme opomíjet rizika, která jsou s tím spojena. A to je například ochrana osobních údajů a já eh, bych se chtěla zaměřit především na práva zaměstnanců. Je tady také určitá eh, určitý trend k dominování trhu eh, a potom také možná i získávání údajů, které nejsou úplně osobní, ale přesto mohou ovlivňovat jistou kontrolu nad zaměstnanci a proto bychom to neměli opomenout. Potom transparentnost je možné zajistit transparentnost původu údajů, komu patří a kdo je může za jakých podmínek používat. Bod číslo 13. Myslíme si, že ceny za patenty nejsou přehnaně vysoké, protože těmito cenami mají být eh, dávány pobídky, aby se více eh, dále ehm, investovalo do IPV. Možná, že jiné neevropské podniky by měly zájem na tom, aby ty ceny klesaly. A potom mám ještě jednu doplňující otázku eh, k nárůstu zaměstnanosti. Ta čísla, která jsou v druhém odstavci, eh, jsem si mohla dát do souvislosti eh, pouze k jedné, s jednou studií z roku 2012 až do roku 2018. A mě zajímalo, jestli ty údaje se týkají jenom Spojeného království, nebo jestli je tam ještě nějaký jiný zdroj. Děkuji paní de Castillo Vera. Eh, presidente. Yo quiero eh, comenzar felicitando a... Děkuji. Děkuji. Ráda bych nejdřív poblahopřála paní zpravodajce, protože, jak už bylo řečeno, je to výsledek skvělé práce, skvělý výsledek skvělé práce. Vidíme, jaké jsou šance spojená s velkoobjemovými daty. Je to velice objektivní a obsáhlý dokument a jsou zmíněny největší výzvy, co se týká význam, vývoje, infrastruktury, vědy, co se týká digitálních kompetencí, které budeme potřebovat, abychom všech šancí mohli využít. Ráda bych jenom dodala jednu věc. Sice dimenze, která je obsažena implicitně, ale kterou je třeba zdůraznit. A sice šance, která se naskýtá evropské digitální ekonomice. A je to šance, která je na globální úrovni. Přidaná hodnota v Evropské unii ve všech oblastech, které jsou s tím spojeny, vytvoření jednotného digitálního trhu i konkurenceschopnost evropské ekonomiky v celosvětovém měřítku této souvislosti se domnívám, že je třeba znovu zdůraznit, že je nutné usilovat o partnerství veřejného a soukromého sektoru, je třeba usilovat o vypracování norem a standardů pro zpracování velkých objemů dat, aby se Evropa dostala do pozice, kde už byla třeba v 90. letech v rozvoji mobilních telefonů a Tady by komise mohla se zasadit o to, aby tento vývoj a výzkum pokračoval dál i v oblasti technologií 5G, kde evropské firmy ano, hrají určitou roli kde jsou v popředí vývoje. Myslím, že to je důležité vědět, jaké jsou globální možnosti plynoucí z velkoobjemových dat. V tomto případě je nutné tyhle věci zdůraznit a předložit k tomu pozměňovací návrhy. Jinak chci paní zpravodajce pogratulovat. Děkuji. Pan Sorino. Děkuji, pane předsedo. Stejně tak chci pogratulovat paní zpravodajce, chci pogratulovat i jejím spolupracovníkům. Tato zpráva se objevila ve správném okamžiku. Tady jde o to, abychom sdělení komise o jednotném digitálním trhu znovu prodiskutovali. Je tady skutečně šance, která se naskýtá celé Evropské unii abychom se mohli podílet na celosvětovém vývoji. Je třeba eh, přitom ale myslet i na humanistický aspekt těchto dat. Máme ekonomiku orientovanou na lidi. Chceme, aby ekonomika byla ve, služby a, ve službách lidí a nikoliv naopak. Proto musíme zaručit takový datový model, který bude interoperabilní, abychom skutečně tomuto požadavku dostáli. Ve zprávě o interoperabilitě je třeba jít dál. Je nutné zajistit, aby i master byly interoperabilní a bezpečné. Jen tak se nám podaří zaručit, že budeme mít základ protože budeme mít jednotný digitální trh, který bude konkurenceschopný. A chci ještě dodat, že malé a střední podniky i lidské zdroje musíme připravit na to, aby byli schopni této šance využít. To by měla být šance nejenom pro velké technologické firmy, ty jsou samozřejmě důležité, ale mají kapacity na to, aby se přizpůsobily. My musíme jít dál. My musíme prohloubit možnost pro malé a střední podniky i pro občany aby lidé jako jednotlivci se mohli podílet na této revoluci. Měla by to být pozitivní revoluce pro Evropu i celý svět. Děkuji, děkuji, pane kolego. Děkuji, paní Kompla Natrula. Já jsem chtěla také poděkovat za výborný text i za pozitivní přístup k tomuto tématu. E, je to opravdu něco, co nám přinese velké příležitosti a nové možnosti. Pokud ale také tuto oblast ošetříme dobrými pojistkami, dobrými zárukami, lidé potřebují více údajů, mm, mění se zde i témata. Máme zde třeba téma globálního klimatu, Eh, také můžeme třeba využít eh, tyto údaje i pro zlepšení veřejné zprávy. Můžeme některé údaje digitalizovat. Může se to týkat třeba digitalizace daňových přiznání. Ve Finsku lidé vůbec nemusí vypisovat žádné formuláře daňového přiznání, protože dostanou již předem částečně vyplněné formuláře a vlastně všechny informace už jsou tam vyplněné, takže to pouze doplní. Mám, určit, mám však určité obavy o Evropu. Jak vůbec Evropa přežije v této oblasti na celosvětovém globálním trhu? Hmm, jsou zde různé jazyky v rámci Evropy, jsou zde také velcí konkurenti na té globální úrovni. A třeba co se týče 15. Eh, bodu, tak tam s tím nejsem spokojena. Děkuji. Nyní pan Mauro Maragal. Sí, gracias, eh, presidente. Mm, en primer lugar, como ya han hecho casi todos los hmm, Děkuji. Nejprve bych chtěl jako všichni ostatní řečníci já poděkovat paní zpravodajce, poblahopřát jí k odvedené práci. Můžu říci, že jsem poslouchal panu Sorině, pana Soriněho, četl jsem si ty různé návrhy a zdá se mi, že bude nutné, a bylo by to pozitivní, abychom řešili otázky interoperability veřejné zprávy a, a také otázky občanů. Mělo by se to všechno skoordinovat. Je tady několik otázek. Jedna demokratická otázka, otázka toho, jak nastavíme regulaci. Eh, a tady v tom jsou zase dvě další otázky, jednak ochrana údajů, osobních údajů a potom otázka úpravy kompetencí eh, přístupu k informacím a tedy k údajům a, a Eh, technologicky je tady nebezpečí, že by tady mohla vzniknout nerovná situace, tedy že ten program Big Data by eh, tady mohl vytvořit určitě nerovnosti, protože existují různé kompetence v oblasti cloud computingu a zvládání velkých eh, obsahů dat. Samozřejmě jsou tady možnosti řídit tyto věci, trh eh, to může řídit a ovlivňovat a i veřejné zprávy. A pak je tady také možnost to osobně, individuálně využít, ale musí to být všechno dobře ošetřeno. Pak je tady také otázka, která souvisí s tím, co říkala paní Ernst, demokratická kontrola tohoto procesu je důležitá. Občané by měli vědět, jaké jsou tady možnosti, jaké jsou tady omezení a, a jaká nebezpečí jsou s tím spojena, co mohou očekávat. Protože jinak ty ta obrovská množství údajů budou prospívat pouze velkým eh, společnostem, podnikům a pak už je jenom krůček z, od Big Data k Big Brother, k velkému bratrovi a na to musíme dávat pozor a měli bychom um, to ošetřit. Ano, uh, děkuji. Teď proběhla diskuse a nyní je na čase, aby se vyjádřila komise, to je pan Lionel Sola. Thank you, Chairman, for giving me the floor. Děkuji, pane předsedo. Víte, já dnes nejsem v pozici, abych vám eh, zde přednášel nějaké speciální komentáře eh, k tomuto tématu. Já pouze řeknu, že komise předloží speciální strategii o eh, jednotném digitálním trhu a právě ta data velkého objemu jsou prvkem celé této strategie. Takže potom budete mít možnost přečíst ty informace o všech těchto příležitostech a také um, s místo předsedou nebo místo předsedkyní budete moci hovořit o těchto věcech podrobně eh, dnes odpoledne. No ano, děkuji. Takže to je tedy už se tedy těšíme na tu diskuzi a doufáme tedy, že tam budou zodpovězeny všechny naše dotazy. Ještě bych chtěl říci, že tedy paní Kapel teď má možnost eh, ukončit tuto diskusi. Děkuji, pane předsedo. To, co řekla komise, bylo velice zcela na místě. Odpoledne bude pan komisař Ancip prezentovat strategii a asi nepřekvapí, že ve výměně názorů jsme s komisí spolupracovali při přípravě této zprávy. K tomu, co řekla paní Werner, ta data nejsou ze Spojeného království, jsou to data, která jsme dostali od Evropské komise. Byli jsme v kontaktu s komisí. Big data, jak řekl zástupce komise, je velice důležitý bod i v návrhu komise, který bude dnes předložen a prezentován. Myslím, že bylo důležité, aby se parlament eh, tohoto tématu chopil od samého počátku a samozřejmě spoustu věcí se nám podařilo do toho zahrnout od počátku. Mnohé z toho, co komise bude prezentovat. Ráda bych eh, krátce pohovořila k bodu 5. Někteří tady zmínili, to je to téma ochrany a bezpečnosti dat. To je opravdu hrozně důležitý bod my se tomu věnujeme jenom trochu na okraji, protože se domníváme, že je to téma, které opravdu vyžaduje samostatný dokument a rámec, který jsme si stanovili ve výboru ITRE, by to bohatě překračovalo. Samozřejmě e, při všem našem konání ve středobodu pozornosti člověk, nikoli v průmysl nebo firma. Proto ochrana, bezpečnost dat a důvěra lidí v big data potřebuje abychom se tomu věnovali. Měli bychom se možná pokusit, a ráda to udělám spolu se stínovými zpravodaji v příštích dnech a týdnech, to vyžaduje, abychom formulaci bodu 5 možná vylepšili, abychom poukázali na to, že tady bude samostatné usnesení. Jinak se těším na spolupráci v nadcházejících týdnech. Dneska jsem od všech řečníků i od stínových zpravodajů, o těch především, slyšela spoustu důležitých impulzů, které tam velice ráda zapracuji. Lhutu pro podání pozměňovacích návrhů jsme prodloužili, není to 12. května, bude to o pár dní později. Budeme tedy mít příležitost hledat, co do toho zamontovat, zabudovat. E, zatím nám to nestratilo, ne, nestačilo ani objemově pět stránek pro takové téma, není dost prostoru. 15. června ve výboru ITRE budeme schvalovat tuto zprávu a ta zpráva by v září tohoto roku měla přijít na plénum. Určitě dnes, až budeme mít zprávu od pana komisaře Ancipa, budeme vědět spoustu dalších věcí a já se už teď těším na spolupráci s vámi, se stínovými zpravodaji a pak i s plénem. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Kapel, děkuji Barbaro za všechny poznámky. A za to schrnutí celého tématu. Chci říci ještě jednou, že připravujeme ústní otázku a návrh usnesení, to je rozhodnutí našich koordinátorů výboru ITRE, že se chceme chopit tohoto tématu, protože to téma je velice důležité. Děkuji všem členům za přípravu tohoto materiálu, jak už řekla paní Kapl, datum pro pozměňovací návrhy bylo 15. května 2015 a hlasování ve výboru ITRE pravděpodobně 16. června 2015, hlasování na plénu pravděpodobně v září. Uvidíme, zda do toho nějak zasáhnou dovolené. Tak, teď se dostáváme k dalšímu bodu, což bude mise výboru ITRE na BEREK. To je orgán evropských regulátorů elektronické komunikace. To je velice důležité. To je co si jako regulační agentura jsou to evropští regulátoři elektronické komunikace s kratkou BEREC. Kancelář BEREC je agentura, za níž i nese odpovědnost. Tedy každé dva roky budeme diskutovat o jejich práci a týká se to sektoru telekomunikací. To je naše výhradní zodpovědnost. Delegace se setkala s členy kanceláře Berek, s šéfem Bereku a s e, výborem pro telekomu v Lotyšsku, protože Lotyšsko je dnes předsedající zemí. Na tuto debatu máme v programu rezervovaných 15 minut a naše delegace, delegace výboru ITRE, kolega Gunnar Hockmark za stranu Lidovou, Konstanc Krell za SND a Michel Raimon za Zelené. Mohu-li vás požádat, kolegové, abyste řekli, jestli to Krišanič Karič také byl přítomen jako zástupce lotyšského předsednictví. Omlouvám se, že jsem ho nezmínil, Krišanič Karinč. Kolega Gunnar Hökmark, mohli vás požádat, abyste nás informoval. Děkuji, pane předsedo. Řeknu pár základních informací. Za prvé chci zdůraznit, jak vy už jste řekl, že Berek spadá do kompetence výboru ITRE a Mám tady i kolegyni. Chci říct, že paní De Castilli se podílela na vyjednávání o vzniku tohoto orgánu před několika lety a chtěl bych dodat takovou trochu osobní věc. Když jsem poprvé byl v Rize, tak jsem musel projít přes hranice jako za dob KGB, tak tomu tentokrát už nebylo, teď to bylo přesně naopak. Byla to návštěva, která byla velice příjemná, byla to návštěva v agentuře Evropské unie. To je věc, která je neuvěřitelný historický posun. Musím říct, že tentokrát jsem se při své cestě do Rigi cítil výrazně lépe než při té první cestě. Opravdu to je nádherné evropské město. Jak jste řekl, setkali jsme se s celou řadou osobností v kanceláří Bereku. Setkali jsme se s předsedou pro rok 2015, profesor Fatim Varas. Setkali jsme se s místopředsedou který bude předsedou příští rok, doktor Wilhelm Eichweiler. A setkali jsme se e, s kolegy z kanceláře Bereku. Také jsme měli setkání s poslanci lotyšského parlamentu a panem Miltesem. Naše diskuse se soustředily především na práci a fungování Bereku Berek není právnickou osobností. Je tam eh, velice zajímavě vybavená kancelář, ale hlavně jsme diskutovali o zkušenostech a o informacích, které od nich můžeme získat. Hovořili jsme o otázce roamingu, to bylo velice jasné poselství od Bereku. Uh, že bude velice těžké odbourat roamingové poplatky po dobu, dokud vznikají roamingové náklady pro operátory. Diskuse se soustředily hlavně na to, jak to vyřešit. To je součástí trialogu, který pan Del Castil, kterého se pan Del Castil účastní sdělení od Bereku bylo velice jasné. Samozřejmě je třeba pokrýt náklady, které operátorům vznikají, tak či onak. Nemůžete je nějakým kouzlem zrušit a je třeba je pokrýt. Také jsme diskutovali o neutralitě sítě. Berek má problémy tu věc celou osvětlit, protože národní regulátoři sdílí velice rozdílné názory má hlavní reflexe je, že Berek nemá stejnou strukturu, jak si původně tento výbor nebo tento parlament přál. Je to struktura opírající se o různé národní regulátory. Má osobní reflexe je taková a ostatní členové paní Krell a další, možná to nezdílejí, ale já musím říct, že zatím je to v podstatě rada skládající se z národních regulátorů a musím říct, že někdy jsou, se tam zastávají více, na, více zájmy národních regulátorů než ty společné. Je tady i ten um, základní problém zastávání vlastního stanoviska, vlastních zájmů, na tom není nic špatného, ale je třeba zajistit, aby se sledovala i ta širší perspektiva. O tom jsme hodně diskutovali. Viděli jsme, že spoustu toho, co jsme se dozvěděli od respektovaných zástupců různých národních regulačních orgánů v Bereku, jasně ukazovalo, že s mnoha věcmi se musíme popasovat v rámci národních regulací. Já nejsem extrémní federalista, ale když vidím, co bychom všechno mohli využívat, kdybychom měli tu globálnější perspektivu, co se týká využívání spektra, jak zajistit, zajistit pan evropské sítě, tak to říkám protože důležitá část evaluace Bereku je nejenom říkat to, s čím si myslím, že všichni souhlasíme, že by měli dělat dobrou práci za zavedených podmínek a okolností, ale měli bychom také diskutovat o tom, jak by se ta struktura měla rozvíjet dál. Já sám jsem docela přesvědčen o tom, že potřebujeme silnější evropský prvek, jak překonat ty, ty, ty překážky, které jsou zatím na tom velice fragmentovaném trhu. Naši kolegové a zástupci v Bereku ne se vším z toho souhlasili. Oni měli pocit, že všechno je to ošetřeno docela dobře. Ono je ostatně jejich úkolem dělat tuto analýzu, mít tuto perspektivu, takže myslím, že naším úkolem je do toho vnést tu další perspektivu a pokusit se pohnout s věcmi správným směrem. Vedli jsme velice dobré diskuse a rozhovory, kolegové nám slíbili, že v nich budeme pokračovat. Uvidíme, co se stane s dalšími články a paragrafy v legislativě Měli bychom mít možnost, aby lidé cestovali po Evropě a mohli se spolehat na místní sítě, ne na svého domovského operátora. To by mohlo omezit výrazným způsobem náklady a myslím, že je pro nás důležité, abychom se domáhali follow-up této části legislativy. Je třeba udělat studie o tom, co se změní v sektoru telekomunikací Měli bychom se podívat do strategie 2020. Tedy schrnuto, měli jsme velice dobré rozhovory v kancelářích Bereku a myslíme si, že je důležité mít i evropskou perspektivu o budoucích strukturách. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, kolego, za všechny vaše připomínky i za ty, které se týkají eh, té geografické stránky o tom, jak je Rika krásná a tak dále. A teď dávám slovo paní Konstanc Krell. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, to ráda ještě trochu doplnila, protože já jsem opravdu byla poprvé u Bereku a musela jsem se eh, dozvědět, že úřad Berek a Berek jsou dvě různé věci a souhlasím s kolegou Hokmarkem Berek jakožto zástupce národních regulačních orgánů musí implementovat to, co my rozhodneme, jakou stanovíme legislativu a oni eh, se o to velmi snaží a zdá se, že s úspěchem. Pro mě je ovšem důležitější, abychom se zaměřili na Berek Office, na naši agenturu jako takovou, to totiž nedí eh, jenom nejmladší, ale i nejmenší Evropská agentura. A když uvážím, co všechno tam dělají, eh, pod, podporují Berek a mají podporovat taky práci Evropského parlamentu. A když prakticky přímo po jejich zřízení a um, oficiálním otevřetí um, Berek Office okamžitě musí zase e, škrtat a snižovat počet zaměstnanců, tak to není přímo úplně užitečné. A s ohledem na tu diskuzi bych řekla, že v digitální oblasti budeme muset odvádět mnohem více práce, poznáme, potřebujeme k tomu fundované informace a Perek Office je pro nás ideální agentura, která by nás to mohla podpořit abychom mohli vylepšit tu odbornou práci. A proto bych v rámci rozpočtového vyjednávání pro příští rozpočtový rok chtěla usilovat o to, abychom e, této agentuře poskytli více prostředků na zaměstnance a tak dále a vypracovali strategii, jak ty informace, které nám e, Berek poskytuje, můžeme lépe využívat a integrovat do naší práce. To je velmi důležité a já doufám, že pan Hockmark se mnou souhlasí stejně, jako jsem s ním souhlasila já, když před chvílí hovořil. Děkuji. Děkuji. A třetí člen naší delegace, pan Christian Skaring, zástupce výboru Eh, ITRE a zároveň také lotyšského předsednictví. Ano, ano, eh, reprezentuji tady několik věcí současně. Toto byla má druhá návštěva do Berek Office s výborem ITRE a musím říci, že pokaždé se člověk naučí něco nového. Mohu pouze podpořit to, co tady řekli již mý dva předřečníci, mý dva kolegové. Eh, Berek Office a Berek to jsou dvě různé věci. Ano, je to tak. Berek to je to místo, kde se setkávají národní regulátoři, mají eh, také agenturu Berek Office v Rize a ta je velice malá, je tam asi 15 lidí. A to je vše, je to nejmenší agentura v celé Evropské unii a mají velkou fluktuaci zaměstnanců. Hm. Eh, nemají eh, toho šéfa nebo v takové zemi, jako je Lotyšsko, tak mají velkou, velký problém s tím, aby u nich zaměstnanci zůstali. Oni si najmou eh, dobré pracovníky z eh, celé Evropy a ti tam tedy přijdou a eh, potom zjistí, že ten koeficient té mzdy je žádná celá 75, je to tedy mnohem méně, než očekávali a potom opouští tuto agenturu a tím opravdu to celé trpí, protože tato agentura potom není dostatečně silná. Oni vlastně eh, pracují panevropsky, celoevropsky, ale neustále jim tam fluktují zaměstnanci a to je pro ně velice složité. Měli bychom se nad tím zamyslet, protože když se to děje u nás, v naší zemi, tak to musí probíhat i jinde. Já si myslím, eh, že je jedno, jestli je to eh, no, v podstatě u nás my jsme takový eh, stát s většími finančními hm, možná těžkostmi, ale um, já si myslím, že pokud toto neposílíme, tak z toho nebudeme mít žádnou předanou hodnotu a měli bychom tomu věnovat pozornost. Měli bychom se zamyslet nad tím, co bychom pro ně mohli udělat, aby eh, byli silnější eh, a mohli pro nás lépe pracovat. Děkuji, dobře. Eh, takže to jsou určité závěry z naší diskuze, z naší zprávy. A už tady máme dalšího řečníka. A toto je zvláštní případ. Je to Paul Rubik má dnes narozeniny právě dnes a ano, ano, to si zaslouží. A víte, kolegové, já přesně vím, kolik mu je, nebo nechci říct, jak je starý, jak, spíše jak je mladý. A, a, a, takže já vám opravdu blahopřeji a máte slovo. A máte neomezenou dobu na vaše vystoupení. Děkuji. Největší eh, dar eh, je, že budu hovořit eh, krátce. To je dar pro ostatní. Ale je pravda, že Berek je velmi důležitý. Včera jsme si jsem měl uh, setkání s ASA a Berek a ASA, to jsou uh, takové dvě agentury, za které jsme velmi bojovali. Uh, a když potom eh, si uvědomíme, že informační a komunikační eh, technologie a energie spolu velmi souvisí, eh, a obě dvě části jsou pod velkým tlakem, protože potřebují více zaměstnanců, jak Berek, tak i asi přejí více zaměstnanců. Tak s ohledem na to bychom se možná měli zamyslet nad tím, jestli by nebylo dobré tyto dvě věci spojit a posílit jejich administrativu a všechny ty procesy personálně. Protože v Evropě musíme eh, připravit eh, zadávání frekvencí nebo rozdělování frekvencí a tím pádem tady bude muset, budou muset být eh, normovány eh, uzly, elektrické uzly a proto je velice důležité, aby byly dostatečně vybaveni zaměstnanci. Možná, že by bylo efektivnější, kdybychom ty obě agentury spojili, protože jsme si také všimli, že pokud jde o roaming, tak je tam ještě stále velký protekcionismus. V tuto chvíli se to řeší eh, trhem a když vidíme, že Belgie a Lucembursko dobrovolně odstranili roaming mezi sebou, tak je to velmi dobrý signál, abychom vlastně eh, měli ten jednotný tarif. Teď tady je eh, Google, přichází a umožňuje eh, nějakým novým zařízením nějaké nové věci současně, takže vlastně ty eh, roamingové poplatky se vlastně nějakým způsobem zruší ještě mnohem dříve, než se nám to podaří legislativou. A já si myslím, že to je eh, dobrá zpráva, že trh vlastně přináší to řešení rychleji než naše legislativa. To je vlastně takový nejlepší dar k narozeninám, který bych si dokázal představit. Děkuji. Riga. Děkuji vám všem, že jste se zúčastnili této speciální delegace do Rigi a že jste tam zastupovali náš výbor ITRE. Teď se dostáváme k dalšímu bodu. Je to tady bod 7. Příprava udržitelného evropského průmyslu, který vychází z kovů. E, pan Eduard Martin je zpravodajem a také e, nám připravil pracovní dokument z něhož bude vycházet budoucí zpráva. Na tuto diskusi jsme si vyčlenili 45 minut, takže nejprve dám slovo panu kolegovi Martánovi, aby nás seznámil se svými názory na návrh komise. Dáme mu pět minut, pak koordinátoři po třech minutách a další poslanci, kteří se budou chtít vyjádřit, maximálně dvě minut každý. Takže pan Martán, prosím. Merci, monsieur... Děkuji, pane předsedo. Já jsem si myslel, že mě také necháte eh, naprosté volno a nebudete mě nějak časově omezovat, ale dobře, budu se toho tady držet. Chtěl bych eh, uvítat eh, to, že jsou tady zástupce z Jižního Torína, kteří jsou tady mezi námi a, a Eh, poslouchají nás, takže je vítám. Jak víte, tak tento dokument má nastartovat diskuzi, tak abychom potom mohli dokončit zprávu, která je eh, naplánována na 18. května a já samozřejmě čekám na vaše komentáře a připomínky. Pustím se přímo do věci Ehm, tady jde o to, abychom vyšli vstříc aktérům, kteří produkují eh, základní kovy. Měli jsme tady různá setkání v různých zemích a naším cílem bylo diskutovat, diskutovat s nimi a zjistit, kde jsou různé spojitosti a kde naopak rozdíly. Je to sektor, který má strategický význam pro Evropu a je tady problém eh, environmentální a mm, problém eh, dopadu na zdraví a také otázka know-how a předávání know-how a dovedností. Eh, evropská politika v oblasti CO2 a přidělování kvót, cena za energie, to tam také hraje roli. A pak je tady také rozměr těch příslušných trhů nebo rozměr trhu. Pokud jde o základní kovy, a to jsou e, různé typy e, ocely, e, neželezné kovy a potom ještě další. A dnes si uvědomujeme, že Evropa má nedostatek těchto kovů tím, že vlastně tady nejsou takové ty primární um, zpracovatelny těchto kovů a potom i na té sekundární úrovni. Jsou tady určité produkce, kde se eh, tedy eh, uvolňuje mnoho oxidu uhličitého. Ovšem, čím se průmysl základních kovů odděluje nebo odlišuje, je cena, která je konkurenčním faktorem. Tuna oceli eh, tam je určující vlastnost toho kovu a zároveň také cena. Takže to je to, co hraje velmi důležitou roli v evropském průmyslu. Tento průmysl má zapotřebí vysoce kvalifikovanou pracovní sílu a v této krizi, kterou procházíme, Evropa uzavřela eh, na ekvivalent 40 milionů tun výroby této eh, ocely a když si, eh, a tam došla tam k obrovské ztrátě pracovních míst, 100 tisíc pracovních míst nepřímých a 60 tisíc přímo s tím souvisejících. A když se dnes ptáte těch, Eh, kteří eh, říkají, eh, nebo ptáte se jich na to, jestli by bylo možné otevřít opět tyto výrobny, tak ti v podstatě říkají, že už to ani není možné, že to, co se jednou uzavře, to už potom vlastně je velmi obtížné opět otevírat. A povedl bych příklad Německa, kde Eh, tam pořád ještě eh, si předávají to know-how a tu specializaci, ty dovednosti, takže tam možná bychom se toho mohli držet i na evropské úrovni. Dnes, eh, když se řeší, co by mohlo být rozhodujícím aspektem pro podnícení investic, tak, si, tak člověk zjistí, že to v podstatě není ani eh, cena eh, pracovní síly, ale eh, je to podle názoru všech Ehm, zaměstnavatelů v oblasti tohoto průmyslu otázka životního prostředí a cena energie. To je to, co určuje toto odvětví. Ehm, pokud jde tedy o tu cenu energie a životní prostředí, tak všichni se shodnou na tom, že v tomto průmyslu dochází k uniku mnoha emisí. Ehm, není tam jenom oxid uhličitý, ale i další emise, dioxiny a tak dále. A, a já bych Eh, my jsme naštívili několik továren, jedna, která je vlastně největším producentem oceli v Evropě v současnosti, ale je tam v podstatě dramatická situace, protože část eh, těch eh, obyvatel, kteří si chtějí udržet pracovní místo a chtějí investice a tak dále, aby, aby chtě, přáli by si všichni, aby dodržovala tato výrobna ty potřebné emise to je jedna část obyvatelstva, která si to přeje a druhá část obyvatelstva si přeje, aby ta továrna byla zavřena, protože eh, tam eh, vznikly, vznikají nejrůznější závažné choroby, které měly za důsledek dokonce úmrtí v některých případech. Takže tento průmysl eh, sice vytváří miliony pracovních míst, ale zároveň to jde na úkor zdraví, což se nesmí dít, protože všichni samozřejmě eh, kladou na zdraví velký důraz. Hm. A máme tady několik eh, strategických linií, eh, kde bychom mohli sladit otázku také mezinárodního, že tady máme hlavní konkurenty z Číny a Evropa tady nemůže evropský průmysl ještě více zatěžovat a umožnit mimo evropskému průmyslu té konkurenci, aby eh, nám sebrala trh. A tam mám na mysli hliník a, a ocel a tak dále. Eh, takže tady různé poplatky na hranicích. Není to v podstatě eh, daň, tam jde o to, abychom dorovnali tu situaci, pokud jde o hospodářskou soutěž, protože evropský průmysl, když chce produkovat v současnosti více, eh, než mu umožňují ty přidělené kvóty, tak musí si nakoupit ty povolenky a něco takového bychom měli uvolit i na mimoevropské výrobce. Pane předseda, doufám, že mi nepřerušíte, protože já potřebuju o tom hovořit. To by si zasloužilo několik minut navíc. Takže museli bychom to udělat tak, aby ti eh, výrobci z Číny kteří nedodržují environmentální normy, nemají tam eh, nic, co by je eh, nutilo eh, toto zohledňovat, tak aby zaplatili ten rozdíl mezi evropským výrobcem, který sám se musí snažit, aby jim šetřil životní prostředí a méně znečišťoval. A ten rozdíl to by právě nebyla daň, ale to by byl ten poplatek, který by šel přímo do rukou průmyslu, kterému by to umožnilo investovat, protože unik uhlíku to je realita, to je fakt a bude to ještě větší realita, pokud nedáme prostředky našemu průmyslu, aby eh, podnikly nezbytné investice a eh, takže to je velmi důležité. Děkuji vám. Budete mít ještě možnost vyjádřit se na závěr té diskuze, takže eh, tam potom můžete doplnit všechno, co si přejete na konci naší diskuze, takže prosím, počkejte. Ano, takže nyní pan Salini jménem EPP, je to také stínový zpravodaj. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkujeme velice za tuto zprávu. Já musím říct, že důležitý je ten strategický pohled na budoucnost ocelářského průmyslu. Hovoříme dnes o strategii, o panevropském vývoji, ale nejenom v tom smyslu, že máme ve středoboru pozornosti digitální agendu. Krom strategických máme i potřebné sektory a ocelářský průmysl a průmysl obecně je něco, co musíme vnímat jako prvek důležitý pro naši ekonomiku, pro naši ekonomickou kulturu. Je tady, jde tady o vztah mezi vlastnictvím a prací. Jde o to, že tento vztah je velice důležitý. Jde o to, zda se jedná o firmu malou, velkou nebo velmi velkou. Ten první přístup tedy velice sdílím. Uh, Pan eh, zpravodaj, jak ostatně už bylo řečeno, se soustředil na energetické náklady. Tady jde o to, abychom překonali eh, stávající systém. Já nejsem vášnivý podporovatel systému ETS. Včera se vedl trialog na toto téma. A to by mohla být jedna z možností, jak na to ETS s prominutím neumřít. Promiňte, že to tak říkám. Myslím, že tady máme možnost překonat to tak, jak se o tom hovořilo, a to především v době, kdy evropské instituce někdy zcela poprávu eh, staví do popředí ekologické otázky a nehovoří o dalších důležitých bodech, jako to, že je třeba tady mít průmysl. Průmysl je důležitý pro zaměstnanost. Přeji vám hodně úspěchu. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Další kolega, pan Tošenovský za EKR. Prosím. Děkuji, pane předsedo, za slovo já bych chtěl poděkovat za ten první, a beru to jako skutečně první popisný eh, materiál, který se snaží eh, popsat tu složitou situaci, která je ve zpracovatelském průmyslu eh, kovových kovů, tak jak to celá Evropa zažívá. Pokud si pamatuji, tak je to jeden z mála materiálů, který se tímto zabývá tady v našem výboru za poslední dvě období si netroufám říct, kolik eh, jsme vůbec měli materiálu a diskuzí o eh, zpracovatelství kovů a ocelářském průmyslu jako takovém. Myslím si, že to je velmi důležité a měli bychom tomu věnovat eh, zvýšenou pozornost, protože zpracování kovů, od toho se odvíjí mnoho dalších věcí, nejen zaměstnanost samozřejmě je velmi důležitá, ale od toho se odvíjí rozvoj dalších oborů od eh, automobilového průmyslu počínaje, ale přes stavebnictví a nesmíme zapomenout, že bez eh, ocely by pravděpodobně mnoho staveb nebylo realizovatelných a mnoho věcí, eh, které, které jsou, by byly ve velkých problémech. Eh, myslím si, že na velkou diskuzi, jestli se pustit do eh, ochránění našeho eh, zpracovatelského průmyslu systémem celních. Rozumím, jak zpravodaj navrhuje využít jak si té, toho, dif, toho rozdílu z hlediska nákladů, nákladů pro znečištění životního prostředí Eh, myslím si že by to bylo velmi opět složité administrativně toto zvládnout ale velmi si vážím té debaty že je nastolená. také jako eh, kolega z ppe nepatřím k příznivcům ets a mám obavu že právě ve, eh, v ocelářském průmyslu evropském se ukazuje ta velká slabina emisních povolenek které mnoho věcí neřeší mnoho věcí spíš komplikují a, a přinášejí velký problém z hlediska konkurenceschopnosti evropského zpracovatelského průmyslu myslím si, že jedinou cestou nebo jednou z mála cest je, jsou investice, inovace a technologické řešení. Vůbec si nedovedu představit, že by v Evropě eh, pod různými, různými tlaky došlo ještě k většímu snížení výroby ocely a kovů a nejenom z důvodu udržení pracovních míst, ale toho, jak tato, ten, tento obor bude chybět v jiných odvětvích. Stejně tak, a velmi s tím souhlasím, velkým problémem tohoto oboru e, jsou vysoké vstupní náklady, které snižují konkurenceschopnost, můžeme srovnat s Amerikou, nemusíme chodit až do Číny. Eh, těším se na další diskuzi k tomuto velmi důležitému materiálu a myslím si, že bychom ve výboru, který je pro průmysl, energetiku, měli toto téma možná mít častěji na stole z důvodu budoucnosti ekonomické prosperity Evropy. Děkuji, pane předsedo, omlouvám se za těch 20 vteřin přes. Děkuji panu za vypověď. Eh, no, děkujeme. Zpravodaj... Nyní pan Petersen za skupinu ALDE, náš místo předseda. Děkuji, pane předsedo. E, naše stínová zpravodajka se dnes nebyla, e, je, bohužel musí být jinde, takže já chci říct, že souhlasím se zpravodajem, že takovou největší výzvou je nízká poptávka v Evropě, zejména po oceli a také i vysoké ceny energie. Je tedy důležité, abyste proběhla restrukturalizace, abyste bylo více investic, více inovací, abychom zůstali konkurenceschopní na globální úrovni a zároveň také, abychom zohlednili potřeby tzv. zelené ekonomiky. Potřebujeme dobrou investiční politiku, musí zde být také e, konkurenceschopné ceny, také musíme zaručit, že evropská politika bude Eh, také motorem pro změny inovací, pro te, změny technologií, které budou ekologičtější a konkurenceschopnější. Musíme to všechno diskutovat i v kontextu Evropské energetické unie. Je třeba zaručit, že zde vznikne celoevropský trh, který zlepší podmínky průmyslu základních kovů, musí tam být lepší ceny, také přechod, inovace, konkurenceschopnost Eh, také musíme eh, usilovat o eh, stabilizaci situace cen. Průmysl základních kovů je oborem, který, ve kterém panuje velká konkurence mm, na celosvětové úrovni. Takže je zapotřebí, aby zde byly rovné podmínky nikoli pouze v rámci EU, ale po celém světě. Hlavními problémy jsou neférové přístupy, jako je dumping, to se musí vyřešit komplexními obchodními eh, nástroji, eh, včetně takovými nástroji, které zaručí, že eh, ten průmysl základních kovů bude chráněn. Také to musí být účinné a efektivní, abychom také zaručili i dobré fungování jednotného trhu. Chtěla bych ještě jednou poděkovat zpravodaji. Těšíme se na další spolupráci v této oblasti, která je velice důležitá. Děkuji. Ano, děkuji. Pane místo předsedo za tyto komentáře a za GUE pan Silikiotis. Bohužel nefunguje mikrofon. Děkuji, pane předsedo. Náš stínový zpravodaj se nemohl dnešní schůze zúčastnit, já se ho pokusím nahradit, co by jeho zástupce. Na začátek bych chtěla říci, že zpráva je velice dobrá, usiluje o to, aby byly stanoveny priority pro tento průmysl základních kovů, který působí v Evropě. Také sdílím obavy, které vyjádřil zpravodaj, zejména obavy související s, s veřejným zdravím eh, obecně i s veřejným zdravím pracovníků, kteří pracují eh, v těch jednotlivých závodech. je důležité, abychom vytvořili pracovní místa, která budou kvalitní, která budou v tomto odvětví. Myslím si, že kapacita našeho průmyslu základních kovů eh, také by měla být ku prospěchu všem. Neměla by sloužit pouze některým gigantům v tomto oboru. Musíme také zaručit, že dojde k rovnovážné industrializaci Evropy, která také mm, přinese prospěch všem občanům. Je zapotřebí redefinovat podmínky hospodářské soutěže, protože v současném světě panuje velká konkurence a ty podmínky jsou nespravedlivé. Je to vlastně e, více výhodné pro velké nadnárodní firmy to, jak ta situace je nastavená. Potřebujeme zaručit, že eh, zde budou eh, továrny, ale že to také bude dobré pro lidi, že zde budou brány v úvahu i ekologické aspekty, týká se to tedy těch emisí CO2. Musíme to vždy brát v úvahu a také se to potom týká dovozu těchto produktů. Musíme vždy uvažovat o to, že možná tedy není ničeno naše životní prostředí, ale při výrobě těch kovů se třeba ničí prostředí v zemi, ehm, z níž jsou tyto produkty do Evropské unie dováženy. Musíme také brát v úvahu sociální prostředí eh, všech pracovníků, mužů i žen v tomto oboru nesmíme na to zapomínat. Když, zapom- když mluvíme o průmyslu a životním prostředí, musíme brát v úvahu i pracovníky. Děkuji. A nyní za skupinu EFDD pan Borelli, který je rovněž nebo je také zastoupen, nebo přímo jste stínovým zpravodajem. Děkuji za slovo, budu stručný. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji za tento pracovní dokument, který jsme obdrželi. Myslím si, že je e, důležité, jak v tom dokumentu hovoří o mm, důležitosti vnitřního trhu pro tento průmysl. A s tím jsou spojené také naše největší obavy. Pokud chceme hledat nějaké nové nastavení podmínek, nový kontext, ve kterém může průmysl základních kovů v Evropě vzkvétat, musíme si uvědomit, že jsou zde nerovné podmínky, které souvisí s nerovnými fiskálními systémy a také s nerovnými energetiky v jednotlivých členských zemích. Protože země, které byly nejvíce postiženy krizí, budou mít zase největší problémy a ty rozdíly mezi zeměmi se budou stále prohlubovat. Jsem tedy velice rád, že i v této zprávě se hovoří o tomto aspektu. Další taková klíčová oblast je ta uhlíková daň na hranicích. Myslím si, že je to důležité, když něco dovážíme ze třetích zemí, musí tam být uplatňovány stejné standardy ohledně emisí CO2, jako jsou standardy, které musí splňovat výrobci v EU. Takže tato eh, vyrovnávací uhlíková daň na hranicích by byla krokem k vyrovnání podmínek mezi producenty EU a mezi producenty jiných zemí. Děkuji, říká pan předseda. Tím jsme si vyslechli zástupce politických frakcí a teď se hlásí paní Castillo Vajera. Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji Eduardu Martánovi který nám představil svůj pracovní dokument. Myslím si, že má naprosto pravdu. Podařilo se mu zmínit se o všech aspektech, které mají dopad na tento průmysl základních kovů, zejména se to týká výroby ocely a výroby hliníku. Jak říká, je důležité, pokud chceme posílit tento průmysl v celé Evropské unii, tak se musíme podívat na ty základní jevy. Na jedné straně třeba podpořit technologický vývoj, Souvisí to i s digitálním rozvojem. A ten další aspekt je, je obecně těžba a využívání surovin. To znamená eh, zejména hospodaření se, surovin, se surovinami důležitými pro tento průmysl. Jde to ruku v ruce. Musíme si identifikovat hlavní problémy, které Eh, nás v současnosti ehm, doprovázejí. Takže nutnost účinnosti, také emise, otázka dovedností a kvalifikace pracovníků. Spravodaj mm, nastoluje tato témata k další diskusi. Také je tam ta možnost zavedení speciální vyrovnávací uhlíkové daně na hranicích. Myslím si, že by to opravdu bylo dobré téma pro diskusi, byť je to složitá otázka. ale je to, stojí to za úvahu. A pak je zde ještě něco, o čem jsme vlastně ještě nikdy nehovořili. Jsou to podmínky uvnitř EU. To znamená konkurenceschopnost eh, uvnitř EU musíme na jedné straně se dívat na to, co se děje mimo EU, ale musíme se dívat i na to, jaké konkurenci čelí podniky v jednotlivých členských státech vlastně mezi sebou. Takže na to bychom se měli podívat podrobně. A děkuji zpravodaj. Děkuji, říká pan předseda. Nyní za zelené také stínová zpravodajka nebo zpravodaj pan Žado. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se za to, že jsem eh, dorazil se spožděním do našeho výboru, ale pečlivě jsem sledoval práci pana zpravodaje a chtěl bych zdůraznit, že on se tady v té věci velice, velice angažoval. Myslím si, že to bychom měli vyzdvihnout. Měl jsem možnost zúčastnit se návštěv, které pan zpravodaj zorganizoval a musím říci, že to považuji za velice zajímavé v každém tom aspektu eh, toho, těch podkladů, sledovat analýzu, eh, kterou tady máme v Evropském parlamentu, s tím, co si o tom myslí eh, přímo zástupci průmyslu nebo zaměstnanci nebo různé asociace a myslím si, že je to velmi důležité znát také jejich názor a to téma ehm, ocelářství už tady bylo zmíněno a myslím si, že je to nesmírně důležité, protože ono to možná odůvodní návrhy našeho výboru, které bychom mohli předložit, nebo které by mohl předložit Evropský parlament. A já osobně podporuji dvě důležité stránky zprávy, jednak tedy uh, ten poplatek na hranici, ta kompenzace, to je téma, které je v Evropě trvalé, často se o tom eh, eh, hovoří, například se to zmiňuje v souvislosti se systémem ETS a zároveň eh, s otázkou úniku uhlíku. Nemůžeme uvalovat na naše podniky různá opatření, pokud výrazně zhoršují jejich konkurenceschopnost a pokud to umožňuje těm aktérům, eh, kteří se nesnaží o udržitelnost, aby byli konkurenceschopnější. To eh, jak to tam nastínuje pan zpravodaj, kráčí správným směrem. Potom druhý bod, eh, se kterým souhlasím, ale který je potřeba ještě posílit, a to je uh, Eh, otázka konkurenceschopnosti ocelářství zítra. Víme, eh, že eh, aktéři ocelářství chtějí někdy celosvětově tady zavést nějaké standardy, nějaká socioenvironmentální kritéria, snaží se to snižovat eh, ve světě, ale to, to eh, Evropa nemůže. Evropa musí být konkurenceschopná, pokud jde o inovace, pokud jde o efektivní využívání surovin, pokud jde o efektivní využívání eh, energií a samozřejmě musíme se snažit udržet ty skleníkové plyny na co nejnižší úrovni. A tady velmi vítám a děkuji panu zpravodaji za jeho úsilí, je to velmi kvalitní. Eh, thank you very much, colleague. Děkuji vám, pane kolego, za vaše poznámky a další je kolega Marias. Děkuji i já chci pogratulovat panu Martánovi za tu skvělou zprávu. Témata, tedy ochrana životního prostředí a ochrana veřejného zdraví, to jsou témata, o nich jsme včera diskutovali ve petičním výboru. Tam totiž zazněla kritika nebo úkoly na takové podniky, které se věnují těžbě minerálů a podobné. Problémem nejsou mzdy, ale, jak řekl pan zpravodaj, daleko víc se jedná o kvalitu kovu, o energetické náklady a investice, které je třeba udělat. Myslím, že v tomto bodě bychom se měli soustředit na tyhle tři otázky. A musím říct, že i v Řecku je firma Langro, je to jedna z pěti největších firm, která těží nikl a ta kvalita je vynikající, ale přesto ta firma je ohrožena tím, že bude zavřena, protože náklady na energii jsou 78 eur Eh, zatímco průměrně je to v Evropě 25 eur. Já bych tedy rád věděl, jaké investice se mohou udělat v energetické oblasti a obecně bych samozřejmě rád věděl, co se dá udělat pro to, aby tahle firma mohla existovat i nadále. Samozřejmě máme řecké ocelárny, kde jsou tisíce pracovních míst v tuto chvíli ve velkém ohrožení. V Řecku dneska nefunguje dobře vůbec nic v důsledku úsporných opatření ocelářské firmy museli snížit výrobu o 25 takže je nezbytně nutné, abychom se téhle otázce podpory firem věnovali i z jiné perspektivy. Jedná se o firmy, které produkují tyto základní kovy. Je třeba do těchto firm investovat, protože konkurence s Čínou nemůže jít cestou snižování mest. Pan Draghi má k dispozici 1,3 miliardy eur na kasína a my si myslíme, že by se do výroby mělo hodně investovat. To jsou moje názory a podle toho, co řekl pan zpravodaj, myslím, že může pro toto odvětví existovat budoucnost, myslím odvětví základních kovů Měli bychom se popasovat s těmi problémy a nesmíme připustit, aby trojka si vynucovala úsporné opatření, které budou podminovávat tyto firmy. Musíme poskytnout perspektivy i těm zemím, které teď mají velké problémy, jako třeba Řecko. Děkuji, děkuji pane kolego za vaše poznámky. Patricia Soja, paní kolegyně, má slovo. Děkuji, pane předsedo. I já chci pogratulovat panu Martánovi k jeho zprávě. Odvedl skvělou práci, to zmínili už mý předřečníci. Ústřední téma náklady na energie v různých zemích je téma velice důležité. Ty náklady totiž ovlivňují cenu konečného produktu a ocelářský průmysl v jednotlivých zemích to jasně vnímá, jako by to trestalo celoevropský průmysl. Musíme se postarat o to, aby Evropa byla konkurenceschopná se zbytkem světa. Hovořili jsme o Číně, musíme hovořit i o Spojených státech a dalších zemích. Stejně tak eh, bych ráda se věnovala tomu návrhu, který tu zazněl. To je novinka, je to důležitá věc a je třeba vidět, jaké dopady jako celek to má. Stojí za to jít tady do hloubky. Kolega Martán také řekl, že e, ten, pro, ten návrh se pojí s jiným problémem a sice s nekalou konkurencí v rámci EU. Myslím, že i tohle bychom měli překonat. Myslím, že musíme najít nějaké férové řešení, férové vůči ostatním výrobcům v jiných koutech světa. V podstatě se točíme stále v krohu. Řekneme, bude nějaké vyrovnání pro jednotlivých státech, ale to se nedá udělat ve všech zemích. Španělsko, Italsko, Německo, tam ty firmy nejsou konkurenceschopné na evropské úrovni. Je to otázka, která je stále zapeklitější a některé státy jsou tím postiženy. Je potřeba najít tady řešení na střednědobé úrovni. A další otázky, o nichž prosím, abychom se jim dál věnovali. Otázka výzkumu, to už zaznělo, jsou tu zajímavé nápady, bylo by potřeba mít fond na tento výzkum. A pak jsou dále zajímavé práce, které se realizovaly ve formě pilotních projektů, abychom věděli, jak aplikovaný výzkum může postupovat tak, aby to bylo ekologicky únosnější. A další věc, které bychom se měli věnovat, je cirkulární ekonomika. Tady by se spoustu materiálů dalo znovu zhodnotit. Samozřejmě podporují se firmy s recyklací, to znamená, není potřeba pak využívat základní suroviny, ale recykluje se. To je třeba podporovat. Firmy se totiž snaží dostat se do tohoto koloběhu. Některé malé firmy ale tady nestíhají, protože výroba vlastně nestačí k tomu, aby recyklovali. Ono je to také na docela nákladné. Jde o to, abychom materiály uměli znovu využít a tím méně spotřebovávali základní suroviny. A další důležitý aspekt Musíme, to opakujeme, musíme přepracovat vnitřní pravidla konkurenceschopnosti, musíme se podívat na jednotlivé trhy, vidět, kde dochází k fúzím. Nejsou-li to evropské trhy, tak někdy může dojít až k katastrofě. To jsme viděli třeba evropská pravidla hospodářské soutěže kolikrát vedou k problémům. Tyto aspekty musí být vypracovány podrobněji a tady musíme vyzvat komisi, aby šla dál v revizi pravidel hospodářské soutěže. Děkuji vám. Eh, Děkuji, pane předsedo. Nejenom, že chci pochválit pana zpravidaje za tu skvělou zprávu, je to poprvé, kdy vidím zprávu s proaktivními návrhy, nejenom zprávu o stavu věcí. Proč to říkám? Myslím si, že jeden z nejdůležitějších aspektů, k nímž je třeba přihlídnout, je vyladění různých opatření, bez ohledu na hranice členských států. To se samozřejmě týká konkurenceschopnosti v rámci EU a máme tady odpovědi na otázky konkurenceschopnosti v budoucnosti. Pan Martin tady vidí jasné ano. Pan Martin odpovídá i na mnohé otázky, které se týkají obav o životní prostředí, protože přirozeně je třeba jasně říct, kdo chce v Evropě prodávat, musí dodržovat podmínky hospodářské soutěže, ale i ekologické podmínky. A pak tady máme globální problém, třeba oxidy uhlíku. Vyřešili jsme snad tento problém v Evropě? Nikoliv. A Antarktida je tím dnes negativně ovlivňována nejvíc tam je největší ozonová díra a to je výsledek emisí CO2 a má snad Antarktida nějakou továrnu? Nemá, má ocelářství? Nemá. To znamená, že lidé, kteří někde jinde na světě vyrábějí ocel, se musí postarat o snížení emisí CO2. Myslím, že tenhle přístup pana Marténa stojí za podporu. Existuje řešení, to řešení je proveditelné, je možné a s těmi navrhovanými řešeními můžeme vyřešit jak problémy konkurenceschopnosti, tak problémy zaměstnanosti, tak i ekologické problémy a než můžeme dosáhnout i všech cílů, které si tady stanovíme. Doufám, že kolegové tento princip přeshraničního dopadu budou respektovat. Máme tady zástupce z komise DG pro růst, pan Matia Pellegrini. Eh, děkuji, budu hovořit francouzsky vzhledem k tomu, že pan Marten také eh, tady hovoří francouzsky. Už jsme tady s panem Martenem na tom pracovali, eh, protože když byl ještě v odborech, nebo zabýval se odbory, tak byl v jedné skupině na vysoké, v nějaké skupině, kde jsme se potkali a takže se známe s panem Martenem a souhlasím eh, s jeho analýzou, že to je strategický sektor. Eh, základní kovy jsou eh, velmi důležité pro Evropu a ta zpráva, jak ji napsal, je velmi užitečná, protože to není pouze analýza, ale je tam také mnoho podnětů pro Evropskou komisi. Samozřejmě, že to nejsou pouze podněty eh, po DG MGRO, ale i pro různá jiná generální ředitelství, jako pro energii, hospodářskou soutěž a také klima. Eh, také si myslím, že je třeba podpořit primární produkci, ale i sekundární, tak jak uvedla paní Toja. Je to v souladu se strategií komise a e, v programu Horizont 2020 Evropská komise jednu část věnovala právě e, základním surovinám a kovům, takže tady v podstatě se stále více financují projekty, výzkumy a inovace v rámci primární výroby, ale i v rámci produkce sekundární, protože Eh, sektory eh, těch eh, základních kovů, tam vás asi napadne hliník a ocel, nebo a vy si myslíte, že to je otázka minulosti, vyvolává to takový dojem, ale jak tady bylo řečeno, navazuje na to celá řada dalších oborů a je to velmi důležité. Paní Biankovka se rozhodla vytvořit tady pracovní skupinu na vysoké úrovni pro veškerý průmysl s velkou energetickou náročností. Bude to skupina, kde budou zástupci z ministerské úrovně, ale e, také zástupci průmyslu. První setkání proběhne 27. května. Bude e, té skupině předseda paní Biankovská a e, ona se rozhodla vytvořit takovou zvláštní platformu, kde by dala hlas těmto zástupcům průmyslu, eh, pokud jde o průmysl základních kovů, ale i například dřeva a stavebnictví. Všichni zápolí se stejným problémem a to je eh, problém nelegální nebo nekalé hospodářské soutěže, problém eh, se vstupem energetickým a tak dále a také s tím, jak se přizpůsobit eh, životnímu prostředí. Jsou to ty věci, které v jiných částech světa eh, jejich konkurenti neřeší. Potom návrh, pokud jde o ten poplatek na hranicích pro tu kom, o tu kompenzaci, tak tam je to samozřejmě kontroverzní, protože k tomu jsou opravdu velmi rozlišné názory, ale i o tom, o této myšlenky, myšlence, kterou jste dal na papír, budeme diskutovat s kolegy z eh, generálního ředitelství pro klima, kde revidují v tuto chvíli systém ETS. Takže je tady záměr navrhnout nový systém ETS a to, co jste navrhli, to by mohlo být v rámci této revize komisí zváženo. A potom možná ještě poslední věc eh, k otázce Terny. Případ Terny, to je otázka minulosti, rozhodnutí už bylo učiněno, ale historie ukázala, že to se týkalo globálního trhu, protože dovozy z, Čínu, z Číny eh, stouply asi na 35 a ukázalo se, že je to tedy eh, globální trh, který tedy ovlivňuje situaci. Případ Terny to už náleží minulosti, ale co eh, tady jiné případy, eh, kde jde hm, o tyto věci, kde Čína může mít velký dovoz a může to mít vliv. Takže to se bude zohledňovat. Děkuji. Promiň. Děkuji vám za vaše informace. Víme, jak je to důležité. A teď, jak jsem slíbil kolegovi zpravodajovi, tak teď budete mít spoustu času, plných pět minut, pokud si budete přát pro vaše závěrečné poznámky. Máte vůbec dost témat na pět minut? Dobrá. Děkuji, pane předsedo. Já jsem myslel, že mi řeknete, že mi dáte čtvrt hodiny, ale eh, dobře, tak eh, já jsem myslel, že budu hovořit 15 minut. No, dobře, dobře, ale všichni dostali tento pracovní dokument k zamyšlení a jak to bylo zdůrazněno z různých stran, snažili jsme se tady co eh, nejvíce tady věci zohlednit a ozřejmit, jaký je tady v současnosti problém eh, daného průmyslu a najít na to řešení. Chtěl bych vám velmi poděkovat za vaše povzbuzení a já si myslím, že všichni dnes pochopili, že trh se základními trhy je globalizovaný, celosvětový. E, musíme tady mít světový rozměr, musíme ho zohledňovat. Tady není možné si tady ponechávat myšlenky někde z 50. let minulého století. Hm, já vím, že například generálnímu ředitelství pro hospodářskou soutěž se tady různé věci vyčítají. Hovoří se o tom dotčeném trhu, ale v současnosti je to celosvětový trh, který hraje roli. A ocel je strategická záležitost. Čína produkuje více než 50 eh, eh, nerezavějící ocely a pokud jde o Terny, tak to už je samozřejmě minulost, ale e, tam, tam to převzali zkrátka Číňané. Číňané vymysleli určitou, nebo vyšli určitou příležitost a pokud jde o ten poplatek na hranicích, e, o tu kompenzaci, tak eh, to není daň. Tam jde o to, aby se na stejnou úroveň eh, dostali všichni výrobci z celého světa. Není žádný důvod pro to, aby evropští producenti měli platit eh, za životní prostředí více než všichni ostatní, protože máme jednu jedinou planetu, která je důležitá pro nás, pro všechny a je potřeba investovat do čistých energií, do technologií mm, čistých a to může být další finanční zdroj pro eh, zástupce průmyslu, aby dokázali eh, obstát eh, aby mohli investovat a obstáli. Protože tady samozřejmě je problém, že eh, zástupci průmyslu potřebují tyto věci zviditelnit. Jeden eh, německý průmyslník eh, uvedl, že má cíl rekonstruovat novou vysokou pec. A tady je otázka, s čím zápolí. Tam není problém pracovní síly, ale spíš viditelnosti této problematiky. On propočítal, že po roce 2020 by prostě by to mohlo být eh, problematické. Takže má tady opravdu celosvětový eh, rozměr tento problém. Skutečnou otázkou je, jestli si ještě přejeme v Evropě mít průmysl. A já tady s kolegy souhlasím se směry komise, minulý rok nám předložil určitý projekt a přejí si rozvíjet průmysl a dospět k 20% HDP. A my jim k tomu musíme pomoci, dát jim k tomu prostředky. Náklad eh, za energie. Ano, eh, ve Španělsku eh, tam také jedna firma bude muset asi zavírat své továrny právě eh, z těchto důvodů. A proto si pokládáme znovu tu otázku nákladů za energie. A v rámci té energetické unie se to může řešit eh, to, jak dlouhodobě umožnit tyto věci. A i španělští zástupci průmyslu chtějí eh, předvídatelnost, chtějí vědět, jak drahá bude energie za několik let. Takže je tady myšlenka eh, toho rozhodného trhu, a já si myslím, že potom ještě ta otázka té průhlednosti nebo eh, možnosti předvídat, jak to bude vypadat s těmi náklady za energie a jinak. A samozřejmě v Evropě eh, není možné, aby jeden stát dominoval jinému. A případ Číny tak je pravda, že to není jenom Čína, ale Čína je hlavním konkurentem evropského průmyslu. A tam opravdu je to politická vůle jedné země dominovat jiným. Inox tam eh, dovážel eh, z Číny eh, ošlechtilou ocel a to proto, že vlastně to pro ně bude výhodnější a snažili se tyto produkty dovést do evropského trhu. Takže tady je potřeba použít stejné zbraně a tu myšlenku této zprávy, kterou chceme dopracovat se všemi stínovými zpravodaji a to, že všichni se shodneme na tom, že potřebujeme silný průmysl a že už nesmíme štvát jedny proti druhým. Chceme ukázat, že můžeme mít silný průmysl, který bude zároveň respektovat životní prostředí, chránit eh, veřejné zdraví a souhlasím s tím, co říkal pan Žado budoucnosti investice do čistých energií, eh, do snižování škodlivých emisí a energetické účinnosti. To bude eh, faktor konkurenceschopnosti nejenom v Evropě, ale celosvětově. Děkuji. No, děkuji. Takže děkujeme jednak eh, o, děkujeme jednak za tento pracovní dokument a také Děkujeme i to, s jakým zaujetím pracujete na tomto tématu. Jsme opravdu rádi. Takže teď budete připravovat návrh zprávy. Chtěl bych ještě připomenout, že návrh eh, zprávy je omezen, co by počtu eh, je omezen s počtem stran, takže to bude asi dost obtížné. Eh, projednání zprávy bude 15. a 16. června to znamená zhruba za dva měsíce. Ještě jednou vám děkuji a dostáváme se k poslednímu bodu naší dopolední části schůze. Je to rozpočet na rok 2016, mandát pro třístraná jednání. s pravodajem je paní Anelín van Bosout. Nevím, jestli jsem toto jméno dobře vyslovil. Naše zpravodajka zastupuje skupinu EKR. Já bych ještě všem členům našeho výboru chtěl připomenout, že účelem stanovisek k mandátu na rok, rozpočet 2016 je, je stanovit naše politické priority na rozpočet pro další rok. Takže to je velice důležité téma. Takže paní Fan Poselt. Můžu vás tedy požádat, abyste se ujala slova. Velice děkuji, pane předsedo. Děkuji za slovo. Chci říct, že jste opravdu vyslovili mé jméno. dobře. Fan Poselt. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane předsedo, všichni jste obdrželi návrh stanoviska k rozpočtu na rok 2016. A pane předsedo, přesně jak jste řekl, je to velice závažné téma, ten budoucí rozpočet. Musíme také brát v úvahu pozměňovací eh, návrhy, které jsem si překládat do určitého data, takže nebylo možné také předložit mm, překlady do všech jazyků. Chtěla bych eh, opravdu upozornit na to, že se zde budou stanovovat priority. Abych to řekla jasně, jedná se pouze o určitý primární prvotní návrh. Ješ, ještě paní Patricia, pan předseda žádá paní Patrici Tojer, aby zaujala své místo a vyslechla si zpravodajku. Mm, děkuji, pane předsedo, já budu pokračovat. <clears throat> Takže Jedná se opravdu o pouze takový prvotní pokus. Velice se těším na všechny pozměňovací návrhy od kolegů. Prosím, předkládejte je do 21. května, což je lhuta stanovená sekretariátem. V tomto návrhu stanovisku, stanoviska je asi to nejdůležitější věcí to, že má dojít ke škrtům v programu Horizon 2020 a v nástroji pro propojení Evropy a že tyto peníze mají být namísto toho přesunuty do Evropského fondu pro strategické investice, ale Evropský parlament hovořil o Horizontu a CEFu už celé roky a jsou to opravdu kvalitní, nakalibrované projekty, které mají při, přinést přidanou hodnotu, takže je důležité, aby tyto programy nebyly oslabeny. Samozřejmě, že Evropský fond pro strategické investice má být pro, má jít na investice, na takové průkopnické projekty, to je pravda. Mm, a myslím si, že bude zajímavé, až si přečteme seznam těch prvních projektů, které mají být schváleny v rámci EFSI. Nicméně Horizont 2020 a CEF musí být eh, obehnán ochranným plotem, aby ty peníze nebyly přesunuty jinam. No a když si obecně chci vyjádřit k návrhu na rozpočet na rok 2016, musíme samozřejmě ještě pečlivě projít všechny rozpočtové linie a pokud bychom tam našli něco, co není eh, podle plánu, tak musíme být dostatečně eh, odvážní k tomu, abychom proti tomu vystoupili. Měli bychom využít všechny pravomoci, které máme k dispozici. A je opravdu zajímavé projít si všechny ty rozpočtové kapitoly a položky. Já je teď eh, proskoumávám, dívám se na to kritickým okem a jsem se jistá, že i kolegové se budou stavět k těm jednotlivým rozpočtovým položkám eh, s kritickým okem. Je důležité, aby pokud tam nějaké peníze byly přiděleny, tak aby také došlo k jejich uvolnění. Pak je tam problém s nedoplatky, s nevyřízenými žádostmi o platby. To je opravdu stále velký problém, zejména se to potom to může dopadat na malé a střední podniky, které můžou mít potíže s jejich cash flow. Evropská komise se na tento problém dívá, ale mm, říká, že vlastně má zde pravidla, takže je důležité, aby komise dodržovala pravidla, aby tam nedocházelo ke spoždění v platbách. Dále jsem se dívala na několik eh, témat, které byly prioritou v minulosti. Za prvé, takzvaná lepší regulace, lepší právní úprava, better regulation, to je rovněž prioritou pro parlament. Musí to být výsledkem musí být eh, realistická legislativa, proveditelná legislativa a musí být přetavena v eh, reálné proveditelné projekty. Témata energetická účinnost, propojení, propojovací zařízení mezi členskými státy a také tzv. oběhová ekonomika. To jsou prioritní témata. Budu se speciálně dívat na rozpočtové linie, které se týkají těmto třem kapitolám a doufám, že i komise jim bude klást pozornost. To je tedy můj návrh stanoviska. Velice se těším na vaše pozměňovací návrhy, abychom nakonec mohli připravovat, připravit tento konečný návrh. Ano, děkuji. Je to dobrou příležitostí, abychom představili návrhy a názory výboru ITRE k tomuto rozpočtu na další rok. Takže opravdu je důležité, abychom měli příležitost vyslovit svůj politický názor. Pan Gajer se hlásí o slovo. Děkuji, pane předsedo. Rád chci říct dvě věci z pohledu člen, člena rozpočtového, rozpočtového výboru, který je zároveň náhradníkem v tomto výboru. Za prvé, první, ten strategický fond pro Evropské invest, Evropský fond pro strategické investice. Je na snadě, že rozpočet 2016 bude významný v souvislosti s EFSI, protože musí jít o to, aby se naplnil záruční fond pro EFSI. V parlamentě je teď velký spor o to, jak se to má odehrát. A právě v tomto výboru se zastává stanovisko, že Horizont 2020 by měl být chráněn a to je po mém soudu správný názor, ale musíme mít na zřeteli jednu věc. Usnesením o víceletém finančním rámci je pevně určen velký objem prostředků. Tedy každá členská země Evropské unie docela přesně ví, jakou sumu v příštích sedmi letech do rozpočtu zaplatí a jakou sumu z rozpočtu může očekávat prostřednictvím kohezních fondů, strukturálních fondů, prostřednictvím společné zemědělské politiky. To tedy znamená, že Evropská komise bohužel má jenom velmi malou míru svobody, jak peníze v rámci toho rozpočtu přesouvat. A část toho rozpočtu, který není v těch national envelopes, v těch národních obálkách. To je program na výzkum. Tedy znamená to, že je třeba mobilizovat jiné prostředky a ty vlastně znamená změnu toho víceletého rámce a to je strašně zdlouhavá věc, vyžadující souča- souhlas a součinnost členských států a přenechávám vaší fantazii, jakého úspěchu je možno dosáhnout. Tedy, tady máme problém. Nemáme mnoho volných prostředků, jimž by se dalo disponovat je tedy rozumné podívat se na to, v jakých oblastech rozpočtu věci bez, prostředky už bez tak existují. Horizon 2020 je už tak založený. Tedy kde v Horizontu 2020 máme nástroje, které bez tak byly určeny pro mobilizaci soukromého kapitálu pro výzkum. To se týká i EFSI. Samozřejmě třeba zabránit dvojímu financování. Tady je třeba eh, požádat tento výbor, aby se podíval na Horizon 2020 nepředpojatě. Zda tam třeba už nejsou nějaké nástroje, které v principu je možno paralelně mobilizovat k EPSI. Tady je šance najít volné prostředky. Naprosto sdílím názor tohoto výboru, při obraně Horizontu 2020. Potřebujeme základní výzkum, potřebujeme e, průmysl a jemu blízký význu, výzkum, ale varuji před tím, abychom se zakopali v pozici, že e, na Horizont 2020 EFSI nesmí ani šáhnout. Mám velkou obavu, že současné stanovisko nebude udržitelné. Přál bych si to jinak, ale uh, alternativy jsou neuvěřitelně složité a zdlouhavé. A druhá věc, kterou chci zmínit, to jsou agentury. No to je taková oběť z reflexu. Každý, kdo zná Unii a zeptáte se ho, kde šetřit, tak řekne agentury. Ano, agentur máme opravdu hodně. Uh, vyjmenovat je umí jenom špičkový odborník, ale je pravda, že ty agentury byly všechny založeny s dobrým úmyslem a z dobrých důvodů. A dámy a pánové, tyhle agentury jsou teď pod velkým tlakem, hlavně ze strany komise. Nejenom, že musí omezit personál o 5%, jak to interinstitucionální dohoda předpokládá, komise tlačí na tyto agentury i v tom smyslu, aby personál předali do takzvaného redeployment pool. To některé agentury přivedlo na pokraj fungování. U nás agentury do výboru pro rozpočet si podávají kliku a vykládají nám, jak těžká je jejich situace. Já jim dodávám odvahu. Hovořte s se svým mateřským výborem v parlamentu. Jenom tenhle výbor může přesně posoudit, jak důležitá je práce agentury, třeba agentury BEREK. To ten výbor musí udělat. A to by pro situaci agentur bylo velkým ulehčením, kdyby právě stanovisko odborného výboru zdůraznilo význam té které agentury a informovalo o tom, jak těžká je situace té agentury. Tak bychom totiž mohli vyvinout protitlak na komisi ve vztahu k tomu redeployment pool. Chtěla jsem tyhle dva body jasně sformulovat, protože myslím, že tento výbor je dostatečně odborně kompetentní k tomu, aby vstoupil do diskuse o rozpočtu. Děkuji. Uh, thank you, thank you, no, děkuji. <clears throat> Děkuji, pane kolego, za tyto komentáře, které mají také velký význam pro náš výbor a jsem rád, že jste také řádným členem výboru pro rozpočet, protože tím pádem můžete tam také e, prezentovat i politické názory výboru ITRE. Také mm, byly velice zajímavé vaše komentáře o financování EFSI, o horizontu 2020. To je velice důležité všechno. Takže děkuji za tyto komentáře. Já bych chtěla říct si, že zde máme možná také zástupce komise, nebo nemáme? Ne, nemáme. Ale myslím, že můžeme zaslat nějaké naše komentáře komise a zcela jistě také návrh toho stanoviska pak budeme prezentovat komisi. Takže já možná zašlu komisi nějaký dopis schrnující tuto rozpravu, naše komentáře. Ještě bych vám jednou chtěl připomenout, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je do 21.5. do 12 hodin. A potom lhuta pro předkládání návrhů pilotních projektů je do 3.6. také do 12 hodin. Je to velice důležitý návrh stanoviska. Měli bychom to brát opravdu vážně. Paní zpravodajko, chcete ještě si pár slov na závěr? Máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Já opravdu řeknu pouze pár slov na závěr. Bylo zde proneseno několik komentářů, které podle mého názoru byly velice dobré. Jedna z věcí, která mě zaujala, byl komentář, že skupina SAD by si chtěla nechat jak, jaksi otevřená vrátka na financování EFSI a myslím si, že třeba tento návrh s ním se mohu stotožnit. Dobře, já to chápu tak, že právě ty pozměňovací návrhy jsou dobrou možností, jak ještě vyjádřit další stanoviska. Takže počkáme několik týdnů a také pak se tady uvidí, jak to dopadne. Tím končím dnešní dopolední část. Byl to dnešní poslední bod a odpoledne se opětně setkáme ve tři hodiny. Děkuji.